Další bod eh, na programu jsou eh, diskuse na téma lidských práv, demokracie a právního státu. První eh, tento bod se týká Keni a neúspěchu zatknout prezidenta Amal al-Bashira ze Sudánu. A Pan Tanok má 4,5 minuty, je první, kdo hovoří na to téma. Prezident Baše byl obviněn za genocidu Mezinárodním kriminálním soudem za to, že spáchal hrozné hroby v Darfuru. Je to stěží osoba, kterou bychom chtěli pozvat jako čestného hosta. Přitom Turecko ho pozvalo v loňském roce do Ankary. To je přesně to, co udělal i nedávno i keňský prezident na slavnosti, která měla inaugurovat novou ústavu Keni. Keňská fragilní, eh, velice křehká koalice s tím měla určité problémy, s tím, že byl Bašir přítomen. Ale už se vstalo a eh, reputace keňského eh, prezidenta teď je tím poskvrněna. Vysoce postavení úředníci včetně prezidentů, eh, mohou pochopitelně být také obviněni ze zločinů, pokud se jedná o genocidu nebo jiné zločiny proti lidskosti, což eh, se týká také Keně, která je signatářem eh, římských dokumentů. Kenya slíbila, že bude spolupracovat eh, s Mezinárodním eh, soudním tribunálem a eh, je potřeba tento slib uvítat, i když je to poněkud pozdě a neovlivní to už asi ten případ Bašera paní Šalka. Také máte dvě a půl minuty. You, Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Kenia, podobně jako další africké státy, jsou důležitými partnery Evropské unie v řadě klíčových oblastí, jako je bezpečnost, rozvojová pomoc a tak dále. Afrika hraje klíčovou roli, hrála klíčovou roli při vytvoření Mezinárodního soudního tribunálu a připojila se také k aktu 4 římského statutu tohoto soudního tribunálu. Dohoda mezi Evropskou unii a Keniou také stanovuje podmínky pro naše vzájemné partnerství v oblasti obchodu, a při podpoře demokratických standardů. Tam je všechno velmi eh, pečlivě uvedeno, nicméně 27. srpna prezident al-Bashir navštívil Keniu jako vládní host. A to v době, kdy Evropský soudní tribunál vydal platný zatykač eh, kvůli jeho obvinění z genocidy a válečných zločinů v eh, Darfuru. Aby se mohl odpovídat z těchto zločinů, musí se dostavit k soudu a Kenya má, měla povinnost ho zatknout a předat spravedlnosti, ale neučinila tak. Je to špatný signál, je to signál, že eh, vláda nesplňuje své mezinárodní závazky a vytváří to také velmi vážný problém ve vztahu k Evropské unii. Měli bychom bojovat proti beztrestnosti, trvat na dodržování závazků a podporovat v Keni demokracii. A proto bych byla rád, kdyby eh, vysoká představitelka Evropské unie se spojila s kyňskými představiteli a vysvětlila jim důležitost dodržování těchto závazků. Pilar, děkuji vám, paní předsedkyně. Na konferenci, o, která se konala v Kampale o Mezinárodním soudním tribunálu, bylo evidentní, že tento soudní dvůr může úspěšně plnit své úkoly pouze, když ho budou podporovat eh, účastnické státy, zejména ty, které podepsaly římský statut. I členské státy Evropské unie by si to měly připomínat, protože dnes eh, ze strachu před diplomatickými důsledky to vede k nekonsistentnímu jednání a nedochází k potřebnému začení obviněních eh, podezřelých. Dnes hovoříme o tom, že představitelé keňské vlády nevykonali. Zatykač, který byl uvalen na sudánského prezidenta Al-Bashira. Zločiny, ze kterých je obviněn, je eh, genocida a válečné zločiny. Tím Kenya porušila mezinárodní právo a eh, spíše se zaměřila na jakousi pochybnou eh, africkou solidaritu, která chrání představitele před obviněním z podobných zločinů, jako je genocida. To je špatné znamení pro miliony Afričanů, kteří trpěli pod režimem sudánského prezidenta, ale je to také špatné znamení pro eh, občany ostatních afrických zemí. Ti, kteří byli postiženi touto katastrofou, potřebují eh, získat pocit, že spravedlnosti bylo učiněno zadost. dost a že zločiny takto vysokých představitelů, které měly tak tragické důsledky, eh, se dostanou před soud. Je také potřeba kritizovat to, že Africká unie ve svých eh, vyjádřeních eh, podporuje začení prezidenta mm, Al-Bashira ale přitom nedělá nic pro to, aby tento vysoký představitel byl zatčen. To rozhodně nesvědčí o dobré zprávě v Africe o, a rozhodně to nesvědčí také o dodržování mezinárodního práva těmito státy. Je také zklamáním, že Africká unie odmítla zřídit regionální eh, kancelář Mezinárodního soudního tribunálu v Addis Abebě tato nespolupráce a toto zdrženlivé chování vůči eh, soudnímu dvoru by se mělo dostat i na pořad jednání, příští, jednání příští schůzky mezi Evropskou unii a Africkou unii. Next, uh, Mrs. Eh, děkuji. Dále paní Veržiat. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Je nás zde hodně v tomto parlamentu, kteří litují, že Kenya, Africká unie a Liga arabských států se rozhodla nevydat Umara al Bashira. Sudánský prezident se těší téměř úplné beztrestnosti v afrických i arabských zemích. My všichni si přejeme, aby mezinárodní spravedlnost byla stejná pro všechny, všude ve světě. Víme, jak bylo obtížné vytvořit Mezinárodní trestní soud. Víme, že máme před sebou ještě dlouhou cestu, než tento soud bude působit všude ve světě. Byli bychom však věrohodnější, kdyby všechny naše státy, především Francie, tolik nekličkovali, než přizpůsobí své právo právu mezinárodnímu. Byli bychom věrohodnější, kdyby takové velké státy, jako například USA, nebyly mimo působnost tohoto Mezinárodního trestního soudu. Chtěla bych říci, že Členské státy EU mají velkou zodpovědnost vůči africkým státům a nesmíme vytvářet dojem dvojí míry, protože to tak vypadá, že mezinárodní spravedlnost se uplatňuje především na africké státy. A to pouze v případě, že zde mají své zájmy evropské státy. Je nám líto, že se neuplatňuje rozhodnutí Mezinárodního trestního souda na umra al-Bashira, který je zodpovědný za tolik zločinů, ale chceme stejnou spravedlnost pro všechny i na území Evropské unie. Musíme jít příkladem, protože pouze potom Evropská unie bude skutečným prostorem svobody a spravedlnosti a budeme postupovat krok za krokem k univerzalitě práva, demokracie a lidských práv. Právě proto jsem ráda, že dnes dopoledne velká většina Evropského parlamentu odsoudila diskriminaci Romů a především xenofobní výroky prezidenta Francouzské republiky, který se ještě drze odvolává na eh, chartu o lidských právech. Musíme přejít k činům, paní předsedkyně, pokud chceme, aby naše slova byla věrohodná všude na světě. Další je pan Berman, máte dvě minuty. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně je eh, řada eh, důvodů, proč se můžeme domnívat, že nedojde k žádnému velkému pokroku. Pokračují války, pokračují pronásledování a to nám nedává moc velké vyhlídky, ale v tomto konkrétním, eh, konkrétním případu můžeme vycházet z toho, že se to všechno odehrává v rámci Mezinárodního soudu. Eh, tady skutečně jde o to, abychom se postarali o to, aby spravedlnosti bylo dosaženo eh, pod záštitou tohoto soudu. Myslím si, že skutečně na základě eh, tohoto rozsudku by lidé měli být přivedeni ke spravedlnosti, protože jedině tak můžeme reagovat na to, co je pácháno na obětech těchto lidí. Beztrestnost by totiž mohla vést k dalšímu porušování práv a to se jistě platí i o prezidentu Al-Bashirovi. Myslím si, že všichni signatáři římského statutu musí plnit své povinnosti. Al-Bashir eh, byl v Kenii jako čestný host, slavil tam eh, eh, novou ústavu a to si myslím, že je věc, která je naprosto nepřijatelná. Existují země, které stále ještě nepodepsaly eh, mezinárodní, nejsou členy mezinárodního eh, eh, soudu, jako jsou třeba Spojené státy, a pak je velice těžké zajistit, aby nespravedlnost byla vždy trestána na základě ochrany lidských práv. Pan Kelam, máte minutu. Myslím si, paní eh, předsedkyně, že eh, že eh, dnes se bavíme o tom, jak prakticky můžeme bojovat proti zločinům proti humanitě. Myslím si, že případ prezidenta Al-Bashira je typickým příkladem pachatele a také v důsledku toho byl na něj vydán mezinárodní zatykač. Dnes Jde o to, že potřebujeme mít dostatečnou mezinárodně politickou vůli a koordinaci eh, pro to, abychom všechny tyto, eh, tyto ehm, pachatele dohnali eh, k k tomu, aby byli potrestáni. 27.8. prezident al-Bashir byl v Keni jako čestný host a myslím si, že je potřeba si uvědomit, že ministerský předseda Keni sám prohlásil, že pozvat tohoto člověka byla chyba a že to porušovalo eh, mezinárodní závazky. Dnes se obracíme na Africkou unii, aby se připojila eh, k mezinárodním snahám. Eh, jejich cílem je dostat prezidenta al-Bashira k soudu a myslím si, že tam bude mít možnost se bránit. Jsem velice rád, že tato jednomyslná e, zpráva je vysílána do světa. Je to zpráva, která e, zdůrazňuje, že je potřeba, aby al-Bashir skončil u Mezinárodního soudu. Děkuji. Teď budou hovořit e, řečníci jménem jednotlivých politických stran, jménem EPP. Pan Kačmarek, máte minutu. Šanovní Vážení kolegové, v Polsku existuje takové řečení, že nemůžete být eh, neustále <clears throat> hodný. A tak to vypadá i v Keni. Na jedné straně chrání Umra al-Bashira a na druhé straně je zde mezinárodní dohoda, římský status. Musí se rozhodnout buď ano nebo ne. Protože je třeba žít v míru protože není možno sloučit obě dvě tyto alternativy. Argumentace, že Sudán není sousedem Keně a tím pádem není možné vydat eh, Umar al-Bashira, je nepřijatelná. Je třeba dodržovat eh, všechny formální, politické a morální eh, zásady. Všechny tyto státy musí dodržovat jasné principy. Já si nedokážu představit, že je možné že někdo dostane tuto možnost eh, stíhat a nestíhá. A teď paní Green Oldenberg za minutu a půl za socialisty a demokraty. Děkuji, paní předsedkyně. Historie ukazuje, že spravedlnost Adolfa Adolf Eichmann, jeden z organizátorů eh, holokaustu, byl povolán před spravedlnost eh, po 15 letech. Já, Radovan Karadžič, 13 let po masakru v Srebrenici. A stejné zákony by měly platit i pro prezidenta al-Bashira. Je to eh, autor etnických čistek v Darfuru. Co může Evropská unie udělat proto, aby napomohla jeho stíhání? Na jedné straně může vyvíjet tlak na signatářské státy římského statutu, aby vůbec tento soudní dvůr mohl efektivně vykonávat eh, svou práci. 27. srpna v Keni proběhly slavnosti vyhlášení nové ústavy a na to byl pozván, na to oslavy byl pozván prezident Albašev. Něco podobného by už se nemělo stávat. Měli bychom apelovat na vysokou představitelku pro zahraniční politiku, aby se postarala o nápravu, vyvinula tlak na tyto státy a to také v souladu s dohodou z Kotonu. A teď paní Rys eh, na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. To, že keňské úřady s otevřenou náručí přijali keň... prezidenta, je možností, abychom znovu potvrdili silné principy, které nám leží na srdci. Kenya i jako ostatní země musí dodržovat mezinárodní právo. To znamená, že by měli usnadnit začení Umara al bashir protože je předmětem zatykače, který byl vydán Mezinárodním trestním soudem kvůli genocidě v Darfuru. Darfur, to musíme připomenout, to je více než 300 tisíc nevinných obětí. Jsou zde jiné africké země, které postupovaly úplně stejně ohledně sudánského prezidenta Libie, Saudská Arábie, Katar. Evropa tedy musí mít jednotnou politiku, musí být velmi tvrdá vůči komplicům protože Africká unie dala svým státům souhlas tím, že nezatknout prezidenta. Evropská unie a především paní Ashton musí prosadit dodržování mezinárodního práva a především lidských práv. Samozřejmě musí to být silná osa příštího samitu EU Africká unie 29. a 30. listopadu v Libii. Děkuji. A ten pan, teď pan Paška jménem EFD na dvě a půl minuty. Dě, děkuji, vážení kolegové. To, že sudanský prezident al-Bashir volně cestuje po Africe a Azii, přesto, že už 4. března 2009 Mezinárodní soudní dvůr na něj vydal zatykač pro vyhlazování genocidu, deportaci, znásilňování a válečné zločiny, jako je plánování útoku na civilní, civilní obyvatelstvo, provici Darfur vypovídá o tom, že představitelé mnozí, mnohých těchto států neberou příliš vážně své mezinárodní závazky a mají odlišný práh tolerance vůči těmto zločinům páchaných na bezbraném obyvatelstvo. Postoj Evropské unie a Ligy arabských států, které odmítají spolupracovat s ICC, jsou jasným důkazem toho, že mnozí představitelé těchto zemí nevidí nic špatného na jednání prezidenta al-Bashira a nehodlají ho předat k spravedlnosti. Mnozí z nich považují terany a genocidu tisíců lidí za přijatelný způsob, jakým by se oni možná v případě nutnosti vypořádali s povstáním obyvatel, které si jich příliš neváží a je nespokojené. Vážení kolegové, ani si nejsem jist, jestli je správné, aby civilizovaný svět těmto vládcům poskytoval jakoukoliv finanční nebo materiální pomoc. Myslím, že by bylo nejlepší si s těmito vládci sednout za stejný stůl a vysvětlit jim, že porušování mezinárodních závazků je v nesouladu s poskytovanou pomocí. Pokud to nepochopí, tak budeme muset přistoupit k podobným opatřením, jako platí vůči jiným barbarským režimům. Není možné, aby Eh, naši občané v takto těžké době přispívali na pomoc vládcům, kteří maří spravedlnost Mezinárodního trestného soudu. Děkuji za pozornost. Teď paní Korola, máte minutu. Mezinárodní trestní soud potřebuje vykonávat svou práci a Keně tuto práci, práci eh, podkopává tím, že nevydala a nezatkla sudánského prezidenta. Chápu, že sousední státy dávají přednost dobrým sousedským vztahům před spravedlností, ale porušovatele těchto práv si zasluhují nejhorší možný trest a eh, je to stanoveno také různými mezinárodními dohodami a na jejich plnění bychom měli trvat bez ohledu na to, co přijde v budoucnosti. Ještě pořád dochází k nepokojům, ke různým tragickým událostem, které překračují jakékoliv hranice lidského chápání. A proto je potřeba držet se mezinárodního právu a snažit se co nejvíce podpořit demokratický proces v Sudánu. Měla by se naplnit mírová smlouva a Evropská unie musí v lednových volbách sledovat jejich průběh vyhodnotit eh, její konání a připravit se na výjimečnou situaci, které by mohlo dojít na jihu Sudánu. Pan Preda, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Umar al-Bashir znovu vyzval mezinárodní společenství. Byl pozván do Keni na slavnostní vyhlášení ústavy a to, že nebyl začen, je opravdu politování hodné odkazy na dobré sousedství nemají žádný smysl, protože Kenya podepsala římský statut a proto má jasnou povinnost spolupracovat s Mezinárodním trestním soudem. Navíc je zde i usnesení 1793, které říká, že všechny státy a členské Organizace musí plně spolupracovat s Mezinárodním trestním soudem. Keňský ministr zahraničí se zmínil o rozhodnutí nedodržet rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu, o kterém se diskutovalo v Kampale. Toto rozhodnutí není přijatelné, protože nerespektuje mezinárodní právo. Myslím si, že členské státy Africké unie by měly jako první bojovat s Mezinárodním trestním soudem, aby bojovali proti beztrestnosti za genocidu. Teď pan Sonik. Paní předsedkyně, musíme jasně ukázat, že jsme proti tomu, že se keňská vláda postavila proti rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu. Mezinárodní trestní soud vydal už druhý zatykač za zločiny proti lidskosti, vyhlazování, eh, za vojenské převraty, za vyhlazování, mučení a znásilňování. Závazkem Keny nebo povinností Keny, která podepsala římský statut, je zatknout tuto osobu, která je hledána, nebo odmítnout této osobě přístup na své území. Kenya musí dodržovat své závazky a totéž musí i ostatní státy Africké unie. Není možné, aby tyto zločiny zůstaly nepotrestány. Jejich konatelé musí stanout před Mezinárodním trestním soudem. A nyní postup Catch the Eye, to je také součást rozpravy. Dostala jsem více žádostí o slovo, než eh, nakolik máme čas. Takže bych dala slovo každé, z každé z politických skupin a od teď, prosím, budu důrazně trvat na tom, abyste dodržovali svou řečnickou dobu. Jako, pan, jako první pan Nikolasič. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, slavnost při příležitosti vyhlášení nové ústavy v Keni byla jedna nejvýznamnějších událostí od vyhlášení nezávislosti v roce 1963 a tato událost teď bude pošpěněna tím, že tyto slavnosti navštívil sudánský prezident al-Bashir. Je to člověk, který má eh, zodpovědnost eh, z genocidy, válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a tím Kenya ukázala, že snahy o posílení svobody demokracie a právního státu jsou jen prázdným slovem. Tento lhostejný postoj Keně k dodržování mezinárodních závazků je podle mě znepokojící a připojí se k výzvě, aby Kenya znovu potvrdila svou politickou vůli a odhodlání tyto závazky vyplývající z římského statutu plnit. Thank you, Mrs. Gomez, please. Paní Gomez. Este Parlamento, a Comissão, o Conselho e os governos europeus devem tento parlament, eh, členské vlády i rada musí odsoudit rozhodným způsobem keňské úřady, které pozvali prezidenta do Keni a přitom ho nezatkli na základě zatykače, který vydal Mezinárodní soudní dvůr. Kenya je signatářem římského statutu ale je rovněž signatářem dohody z Kotonu a měli bychom z toho vyvodit patřičné závěry. Podkopává tím eh, přání vlastních občanů. A vyhýbá se konfrontaci těm mezinárodním společenství, kteří proti těmto zločincům chtějí bojovat. Ostudná podpora v Africké unie vedla k tomuto pozvání do Keni. Ale já doufám, že dříve nebo později se tyto zločinci dostanou před soud. Rouva puhemies, kansanmurha on vakava. Děkuji, paní předsedkyně. Genocida je závažným zločinem a jeho pachatele se musí dostat před soud. Měli by být za takové zločiny odsouzeni. Evropská unie společně s Africkou unii se tomuto tématu musí věnovat na příštím společném zasedání. Toto téma, zejména spáchané zločiny, které vedly ke ztrátě životu stovek tisíců lidí, je potřeba vyšetřit a Mezinárodní soudní dvůr a jeho zatykač eh, musí být naplněn. A my bychom tomuto úsilí měli přispět. And lastly, Mr. Obermeyer. Pan Obermeyer bude poslední. Děkuji. Evropská unie ve své brožuře regionálního centra OSN eh, tvrdí, že podporuje budování demokracie v afrických státech ale, a vydává na to značné částky. Ale tato finanční podpora bude mít pouze smysl, když eh, africké státy budou spolupracovat na řešení eh, konfliktu a krizí v Africe. Neřeší se to ani na samitech, například v Libii, kdy se dohodlo, že eh, ani Libie nevydá sudánského prezidenta, který se tehdy nacházel na jejím území. Eh, pravda je, že vysoká představitelka pro vnější politiku by měla trvat na vyjasnění těchto záležitostí, a měla by vyvinout větší tlak na Africkou unii a na Arabskou ligu a trvat na jejich spolupráci s Mezinárodním soudním dvorem. Děkuji. Děkuji a teď eh, dávám slovo komise, aby reagovala. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Eh, ten systém vycházející z římského statutu je základním eh, nástrojem v boji proti beztrestnosti u těchto velice závažných trestných činů. A Parlament je si dobře vědom, že náš parlament podporuje Mezinárodní soud. Jde o to, aby se dal univerzální přístup a také o implementaci všech eh, částí tohoto římského statutu. Eh, také dohoda z Kotonu je dalším instrumentem, který nám mm, pomáhá eh, posílit boj za mír a mezinárodní spravedlnost. Proto nám dělá určité starosti, že v červenci členové Kotonu se rozhodli nepoužít zatykač na prezidenta Al-Bashira. Oficiální návštěva například v Čadu v červenci nebo pozvání keňské vlády, aby se zúčastnil Al-Bashir oslav nové ústavy, to jsou všechno věci, které nám musí dělat starosti jsou to signály, které vysílají afričtí eh, partneři. Je potřeba, aby Kenya se zhostila svých mezinárodních povinností, musí dodržovat povinnosti eh, ve vztahu k Mezinárodnímu eh, soudnímu tribunálu a musí také respektovat mezinárodní právní závazky, ať už, jsou, ať už vyplývají z usnesení OSN nebo z jiných, například z rezoluce 159, 1593. Eh, hlavním eh, bodem tohoto všeho je boj proti beztrestnosti a je potřeba se obrátit na Keniu s apelem, aby i nadále spolupracovala s Mezinárodním soudním tribunálem. Eh, ehm, vážíme si toho a uznáváme, že v interních záležitostech Kenia skutečně dodržuje své závazky musíme doufat, že Kenya eh, se bude chovat podobně i při řešení mezinárodních otázek. Eh, v souladu se stanoviskem Evropské unie eh, Mluvčí nejvyšší představitelky vyjádřil prohlášení, které se týká toho, že se nepodařilo zatknout Al-Bashira. Dále jsme vyslali eh, demarši, eh, která byla vyslána eh, vládě Keni, k tomu došlo včera. Já teď vysoké představitelce předám vaše přání, přání, které vyplynulo z vaší diskuse, aby projednala tuto otázku v souvislosti s dalším set, dalšího setkání Evropské unie a Africké unie. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, děkuji paní komisařko. Tím končím diskusi k tomuto bodu. Hlasovat budeme po odpoledních diskusích. Dalším bodem na našem programu je bod